Vás není, kdo by protestovali, můžeme tedy přikročit k hlasování. A první text, to je návrh uslesení o situaci na Sri Lance. Budeme hlasovat o návrhu usnesení levice a zelených. Budeme hlasovat tedy o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnout. Medina? Que estoy presente. Eh, jsem přítomný na tomto zasedání a chtěl bych eh, říci, že se nezúčastním hlasování, ale jsem přítomen. Dobře, bereme to na vědomí. Nicméně výsledek hlasování byl stejně jasný. E, přejdeme ke společnému textu čtyř politických skupin. To je návrh usnesení v tomže tématu. Nejsou to pozměňovací návrhy, ale pan Tanok má ústní pozměňovací návrh. Kostavci 2. Děkuji, paní předsedkyně. Já žádám o změnu ústního návrhu, jestliže mi to umožníte a my jsme nyní zjištili, proč došlo k tomu chaosu. Ta, ta, to bylo tam non-fire period a proto jsme to změnili na ceasefire jako na příměří a, příměří a proto by tam mělo být použito, je tam použito slovo no fire period, což je zvláštní slovo. Takže mohli bychom spíše opravdu použít v anglické verzi slovo no fire. Máte někdo námitky k tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu, k tomuto uspůsobení? Pan Macaki? Já si myslím, že pan Tenok by nám to měl říci, že tam je ještě další drobná změna, abychom viděli všechno. Ano, včetně toho slova humanitární, aby bylo jasné, o jaké pomoci se mluví. Ale důležité je, abychom napsali, že to je no fire period, tedy eh, doba bez střelby, bez palby. Děkuji, pane Tanoku. Můžeme tedy hlasovat. Dnes je to opravdu živo. Prosím, pan Romeva. Ano. E, je tady jedna věc, teoreticky verze, kterou máme v ústní pozměně, že text, který by měl zůstat, znamená ceasefire a nikoliv non-fire. Je to tak, anebo e, si to špatně vykládám? Text, který má zůstat, je ceasefire? O, o Tanok to je safes Pane Tanoku, pan Tanok to přece řekl jasně. Navrhoval jako konečné znění no fire. Takže žádná palba. Námitky vůči tomu nebyly, tak jsme hlasovali. Hlasovali jsme k odstavci 2 s ústním pozměňovacím návrhem pana Tanuka. Budeme tedy hlasovat, kde pro, proti, zdrželi se, přijat. Tak to byl tedy pozměněn odstavec 2 a budeme hlasovat o úvodním ustanovení K. To je ústní pozměňovací návrh pana Tanoka. Prosím. Už to nejste? Pane Tanoku, máte slovo. Právě jsem si uvědomil, že tady podle toho, jak je to vytištěno na hlasovacím seznamu, tak já jsem vám četl eh, vlastně pozměňovací návrh eh, k úvodním ustanovení K. My teď eh, vlastně jsme dělali tu dvojku, takže proto vznikl ten zmatek. Můžeme to tady prohodit v hlasovacím seznamu. Já se za to omlouvám, ale na tom eh, mém seznamu je to napsáno obráceně. Já jsem hovořil o změně k úvodním ustanovení K, ne k tomu odstavci 2. Tak eh, proto eh, došlo tedy ke zmatku. Omlouvám se za něj, paní předsedající. Můžeme říct, že se tedy vrátíme k pozměňovacímu návrhu k odstavci 2, protože ten předtím už jsme odhlasovali. Děkuji. Takže uděláme to takhle. Ale prosím, dávejme pozor. Hlasujeme tedy o odstavci 2 nyní. Můžete nám prosím ještě jednou přečíst ten ústní pozměňovací návrh? Ať máme jistotu. Pane Tanoku, máte slovo. Děkuji. K odstavci 2 věří, že Vítězství nad LTTE, jak se očekává vládou Sri Lanky, eh, stejně bude vyžadovat politické řešení, aby bylo dosaženo trvalého míru. Takhle by to mělo být na hlasovacím seznamu. Ωραία. Lipo. Máte někdo výhrady? Nikoli. Budeme tedy hlasovat. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, je přijat i tento pozměňovací návrh, je to tedy odstavec 2. A budeme postupovat dál. Teď je to úvodní ustanovení K. Ano, to už jsme odhlasovali, že? Je to tak, výborně. Pan Macaky? Jestliže máme hlasovat nyní o K, tak by to bylo přece správné. Nebo jak to je? Děkuji abychom to vyjasnili. Tak to uděláme ještě jednou, ale pan Tenok nám ještě jednou přečte ústní pozměňovací návrh ke, ke, ke K. Máte slovo. Mělo by to znít tak, jako spolu předsednictví Stokia vyzvalo vládu ve Sri Lance, tak, aby období klidu také umožnilo humanitární pomoc. Dobrá, myslím si, že to je jasné. Můžeme hlasovat, kde pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. To je úvodní ustanovení K. A nyní budeme hlasovat o celém návrhu usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Je to zamítnuto. Στην, συγγνώμη, na δούμε Promiňte, omlouvá se paní předsedkyně, bylo to schváleno. A nyní máme situaci barmských uprchlíků v Tajsku. Šest návrhů usnesení pan Tanok, který navrhuje ústní pozměňovací návrh k e, článku 2. Já si myslím, tady musíme postupovat velice opatrně. Takže článek 2. Paní předsedkyně, já vidím, že ústní pozňovací návrh nebyl napsán v tom pořadí, o jakém budeme nyní hlasovat. To znamená odstavec 2. Tady bychom chtěli doplnit na konci, dodat slova jako úmyslné ochuzení, potom libovolné zanění a podobně a konfiskace. Jsou tady nějaké námitky? Budeme tedy hlasovat o dvojce, tak jak to navrhuje pan Tano. Pro, proti, zdrželi se. Je to schváleno. A nyní se dostáváme k odstavci 5 textu. Je to já zase ústní pozměňovací návrh. Bohužel není zapnut mikrofon u řečníka. Takže svědka vítá spolupráci vlády Tajska s Vysokým úřadem pro uprchlíky a také vyzývá k tomu, aby byla poskytnuta eh, další pomoc a také byla aby byly podepsány další úmluvy a protokoly. Píše kýro Stánok, ej υπάρχει Děkuji, máte někdo nějaké námitky? Takže budeme hlasovat pro, proti, zdrželi se, je přijat. Přejdeme k ostavci 6. Opět je to ústní pozměňovací návrh pana Tanoka. K ostavci 6, prosím. Já to přečtu celé, paní předsedající, jak je to pozměně. Zdůrazňuje, eh, že tamní obyvatele by Eh, měli eh, mít příležitost eh, toho, aby tajská vláda umožňovala spolupráci s důležitými mezinárodními orgány a je třeba spolupráce s dalšími azijskými zeměmi, s ASEANem, aby došlo k trvalému vyřešení tohoto dlouhodobého problému. Děkuji vám, pane Tanoku. Ty jste nám přečetl svůj pozměňovací návrh. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato bez problémů. Nyní po stavci 7 tu máme pozměňovací návrh ALDE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kdo je proti? Ještě jednou. Zdrželi se? Zamítnout. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu socialistů. Tam je oddělené hlasování k první části. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Druhá část? Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. Přejdeme po odstavci 8 k pozměňovacímu návrhu 2 od ALDE. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Bod úvodního ustanovení E a tam je ústní pozměňovací návrh pana Tanoka. Prosím. Paní předsedající, mělo by to znít Agentura OSN pro uprchlíky ve své zprávě vyjadřuje obavy o osud uprchlíků. šest lidí, kteří jsou ještě stále v zajetí ve vězení, aby k ním byl dát přístup organizacím mezinárodním. Děkuji, pane Tanoku, kdo je pro? Proti? Je to E, je to bod úvodního stavení E. Pro, proti zdrželi se přijat. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Přejdeme k následujícímu tématu, kterým je společné usnesení eh, k vydání Cezare Battistiho. Budeme hlasovat jmenovitě, zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali? Uzavírám tedy hlasování. Máme 54 hlasujících.